Dear colleagues, good morning. Dobré ráno, kolegové. Dovolte, abych vás přivítal na společném zasedání výboru AVKO a Jury. Nejsem si zcela jist proč, ale v poznámkách pro předsedu mě přísně radí, abych vás informoval o tom, že zasedání je webstreamováno. Takže jsem to tímto učinil. Nejprve musíme schválit pořad jednání, který jste dostali 8. března. Máte nějaká přání ke změně? Není tomu tak. Takže pořád jednání je tímto schválen. A nyní dám slovo mému spolupředsedajícímu kolegovi, Děkuji vám mnohokrát i vám. Já vám přeji krásné dobré ráno. A teď přijdeme k bodu dvě a to se týká oznámení předsedy. Samozřejmě v souladu s pořadem jednání, který jsme právě schválili, se dnes setkáme, abychom diskutovali o pozměňovacích návrzích k návrhu zprávy. 2042 eh, pozměňovacích návrhů bylo podáno. A dovolte, abych vás informoval o tom, že zasedání stínových zpravodajů se bude konat, jak víte, toto odpoledne od 13.30 do 14.30. A to je všechno. Děkuji vám mnohokrát. Zápisy ze schůzí z 28. listopadu prosince, 7. prosince a 24. ledna jsou k dispozici a e, vzhledem k zavedené praxi budou považovány za schválené, pakliže do konce tohoto zasedání nebudou vzneseny námitky. A nyní tedy vstoupíme do hlavního tématu naší schůze a to je diskuse o zprávě a výměně názorů týkající se výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. A já bych zahájil tím, že dám slovo zpravodajům a začneme panem Pavlem Svobodou, který je zpravodajem za výbor Jury. Děkuji vám mnohokrát. Za prvé mi dovolte, abych poděkoval všem za těch 142 pozměňovacích návrhů. Děkuji samozřejmě. Děkuji samozřejmě také mému spoluspravodaji Richardovi Korbetovi za vynikající spolupráci Domnívám se, že budeme schopni dospět ke společnému přístupu a společnému chápání, které nám umožní eh, dát doporučení pro hlasování, doufejme 95% textu. Eh, spolupráce znamená sestavení kompromisních eh, pozměňovacích návrhů, které domnívám se budeme schopni sestavit a které se budou týkat následujícího. Eh, budou se týkat eh, obou výborů pro kontrolu a také eh, za, ve zahrnutí výměny názorů k, lega, k právnímu základu a také dohled. A myslím si, že budeme schopni nalézt také společné znění týkající se odstavce 11, který se zaobírá malými a středně velkými podniky, což by eventuálně potěšilo našeho kolegu Markuse Pípera. Doufejme. Také se chceme podívat na to, čemu říkáme kompromisní návrh A, který zhrnuje několik odstavců týkající se celkového cíle zlepšení tvorby právních předpisů. Samozřejmě mapujeme konkrétní situaci a chceme zahrnout také vaše příspěvky a také příspěvky, které vzejdou ze zasedání stínových zpravodajů na schůzi konající se od 13.30 dnešního odpoledne. To je vše za mou stranu. Děkuji mnohokrát. A nyní dám slovo Richardovi Korbetovi který má optimistický pohled, co se týče těch 142 pozměňovacích návrhů. Děkuji mnohokrát. Já chci poděkovat všem za tyto pozměňovací návrhy. Chci také poděkovat svému spolu zpravodaji za tu dobrou práci, kterou jsme společně odvedli a já mám plnou důvěru, že najdeme u všeho, či takřka u všeho kompromisní návrhy a na tom pracujeme. Domnívám se, že my všichni souhlasíme v tom, že, se, že chceme znát dopad legislativy, kterou schválíme, než ji schválíme. Eh, ve, a to je jaksi sdílená odpovědnost a snaha nás všech. A zejména chceme znát dopad na ty, kteří jsou méně schopni hovořit s, institu- s institucemi a informovat je o jejich obavách a možném dopadu. Hmm, to se týká nejenom malých a středně velkých podniků, ale hlavně jich. A všichni chceme zajistit, aby tyto informace byly jasné, dostupné a pro nás srozumitelné, ale Tyto informace nás informují, ale eh, nezavazují nás jako eh, zástupce, jako lidové zástupce zvolené. A když se podíváme na to, jak by to mělo fungovat, myslím si, že obecný pohled je, že jsme zahájili dobře, ale vždycky je možnost zlepšení. Domnívám se, že všichni eh, souhlasíme s tím, že když hovoříme o lepší tvorbě předpisů, tak to neznamená deregulaci, ale lepší regulaci. A e, v této zprávě se snažíme znovu otevřít vyjednávání o IID na základě zmapování situace, jakým způsobem IID byla aplikována. A máme tady specifické eh, subjekty, kde se nám jedná o vyvážené, precizní formulace, jako například gold plating. My nechceme zakázat gold plating, protože samozřejmě někdy evropská legislativa stanoví minimální standardy a ne nezakazuje eh, vyšší standardy, ale je třeba zajistit, aby to bylo jasné, v případech, kde existuje gold plating a kde ustanovení vyplývá přímo z evropské legislativy, takže občané vědí, kdo je odpovědný a koho obvinit, pakliže něco nefunguje. Čili tady u gold platingu musíme nalézt vyvážené formulace. A myslím si, že bychom neměli také ztrácet ze zřetele, že když se nám to podaří, Naopak evropská legislativa může znamenat podstatné zjednodušení, což bude znamenat nejenom zlepšovat věci, co se týče cílu, který chceme dosáhnout, ale také co se týče zjednodušení při spolupráci Mm, protože bychom měli eh, jednat eh, vlastně s 28 jednotnými předpisy na jednotném trhu než s 28 rozdílnými. Čili to jsou všechno otázky související s tím nalézt tu správnou rovnováhu a já děkuji členům obou výrobu a čl- výboru a členů, eh, že se zapojí do tohoto procesu. Děkuji vám mnohokrát. je eh, teď správný čas na to, aby zejména poslanci, eh, kteří jsou stínovými zpravodaji, si vzali slovo. Jako první žádala o slovo paní McIntyre. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych hned na úvod poděkovala oběma spoluspravodajům, a to z celého srdce, za tento návrh zprávy a veškerou práci s tím související. Já jsem byla spravodajkou eh, nebo navrhovatelkou stanovisko, stanoviska za EMPL a naše stanovisko eh, prošlo velice přesvědčivým způsobem včera při hlasování. A dosáhli jsme koncenzu se napříč politickými stranami u všech eh, témat, což je vždy dobré mm, mít dobrou eh, většinu. A já si myslím, že ty myšlenky, které jsme přednesli na stůl, ehm, budou mít podporu eh, v podstatě ze všech skupin. Ale byly tam čtyři věci, na které bych se chtěla zaměřit. První z nich je eh, ten přeskum eh, každoroční zátěže. A to byla věc, na kterou já jsem se zaměřovala, když jsme diskutovali poprvé o IID a eh, o tom, že tento systém bude mm, nový. Mm. Šlo o to, že ten přeskum každoroční zátěže by měl ukazovat, eh, jak to vypadá s legislativou vytvářenou eh, po celé EU eh, e a jak je také tato legislativa z evropské úrovně potom aplikována v členských státech, aby se předešlo takzvanému gold platingu. A výsledek kompromisu, který eh, se nám podařilo sestavit eh, a který nám pomohl, abychom se dostali dál v té eh, společné zprávě, by mohl být tedy zajímavý, protože náš kompromis říká, naleháme na komisi, aby vytvořila všechny opat, všechna opatření z IID, zejména pokud se jedná o upřímnou spolupráci mezi institucemi a zejména eh, při každoročním přeskumu zátěže, protože tam mají mm, klíčovou úlohu ve správné, eh, správném eh, přenosu a aplikaci legislativy. A je zapotřebí takto sledovat, do jaké míry se plní směrnice a jak se předchází gold plating takzvanému. Potom jsme diskutovali o definici goldplatingu. Přitom máme na paměti, že členské státy vždy mají svobodu používat vyšší standardy, eh, pokud eh, jsou eh, právem EU definovány nižší standardy, ty minimální. A při přeskumu každoročním zátěže je zapotřebí se zabývat přenou hodnotou legislativy EU a takto také poskytnout transparentní situaci občanům. My jsme chtěli říci, že my se nijak nesnažíme omezovat eh, prerogativy nebo činnost členských států. Eh, to vůbec není spochybněno. A podle mých zkušeností jsem viděla mm, různé směrnice, které, když jsou převedeny do vnitrostátního práva, tak tam přidávají prvky, které my jsme nikdy neměli v úmyslu. A členské státy takto dodávají ještě další témata do té legislativy a potom z toho obvinují Evropu. Moje osobní přesvědčení je, a já jsem eh, hodně o tom diskutovala, že toto hodně přispělo eh, k Brexitu že vše, co je dobré z EU, je okamžitě prohlášeno za vládní úspěch a cokoliv není populární z Evropy je vždycky vládou e, přehozeno na bedra Evropy. Já bych byla ráda, e, kdyby se e, buď tedy díky a nebo obvinění vztahovalo vždy k té organizaci, která je e, rodičem té legislativy. A e, členové výboru Jury a Avko, myslím, že by mohli docela e, být spokojení s tím kompromisem, který vzešel z našeho výboru EMPL. A také to odpovídá pozměňovací návrhu 120, který jsem předložila k této zprávě společné. Nicméně, jak jsem říkala, myslím, že se nám podařilo dosáhnout poměrně slušného výsledku. Eh, s tím, jak řešit obavy eh, eh, nebo starosti lidí ohledně toho, co znamená gold plating. A další detaily vám ještě dodáme. Pak je to otázka hodnocení dopadů. Původně a také v pozměňovacím návrhu 62 k této zprávě jsem žádala, abychom, měli, eh, abychom revidovali eh, manuál pro hodnocení dopadu. A členové výboru by měli být eh, schopni požádat o hodnocení dopadu tam, kde se jedná tam, kde alespoň 40 členů si přeje takovéto hodnocení dopadu. Na výboru Ample eh, eh, jsme eh, hovořili o těch 40%, to tam nemusí úplně být, nicméně měli bychom revidovat ten manuál pro hodnocení dopadu zejména tam, kde se jedná o ustanovení týkající se hodnocení dopadu u zásadních změn. A myslíme si, že pozměňovací návrhy ze strany parlamentu by posílili. Eh, pozici eh, parlamentu a hodnocení dopadu by zde eh, mohlo ukázat hodnotu, hodnotu evropské legislativy. Nicméně zde v IA v IID se píše, že by to nemělo neoprávněně prodloužit proces a nebo nějakým způsobem nahradit politické rozhodování. Takže my předkládáme ten názor, že hodnocení dopadu může posílit pozici parlamentu eh, zejména před trialogem. Eh, pokud my předložíme zásadní pozměňovací návrh, který mění obsah, a předložíme jako součást našeho stanoviska, tak by nám hodně pomohlo, kdybychom řekli, my jsme provedli hodnocení dopadu a toto z něj vyplývá. Takže ta myšlenka na posílení e, pozice parlamentu by takto byla patřičně zhodnocena v daném textu v této zprávě. Já doufám, že se vám ten kompromis e, zalíbí, e, ten kompromis, se kterým přešel výbor pro zaměstnanost. A tento kompromis také je hodně propojen s mým pozměňovacím návrhem 62 s mm, a to je s bodem 7a nová část. Testy pro malé a střední podniky a mm, hospodářskou soutěž, ty podle mne jsou velice důležité. Pozměňovací návrh, který my jsme schválili na našem výboru, vám asi bude znít velice známý, zejména eh, Richardu Corbettovi, protože my jsme souhlasili na výboru s tím, co velice souvisí s článkem 11 návrhu e, zprávy. E, to znamená, připomíná, že v rozhodnutí z 9. března o novém IID parlament prohlásil, že znění IID nezavazuje dostatečně tři instituce k tomu, aby začlenili eh, test eh, hospodářské soutěže a malý střední podniků eh, do tohoto procesu. Všechny tři instituce by měly začlenovat testy malých středních podniků a hospodářské soutěže do tohoto postupu. To je tedy text od výboru EMPL a myslím, že by bylo dobré, kdybychom posílili tento prvek ve zprávě. A poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, pokud mohu, je, je můj pozměňovací návrh 69 ke zprávě Jury a Avko. Eh, ta původní eh, myšlenka je velice prostá. Eh, litujeme to, že IID neuznává význam principu inovace ve všech pol, eh, odvětvích politiky a potřebu eh, komise eh, hodnotit dopad inovací. Myslím, že inovační princip je, je věcí, kterou bychom my jako parlament měli mít stále na srdci, a to mnohem víc, protože mm, inovace přináší obrovský prospěch všem včetně občanů. A proto bych chtěla zdůraznit, že právě inovace by měly být eh, obsaženy v těch přijatých kompromisech. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jako další pan Pípr. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád eh, poblahopřál týmu spoluzpravodajů. To, co tady předložil pan Korbit s panem Svobodou a také ty kompromisy, které ještě máme, to je vynikající, skutečně výborné, veškerý respekt. A mohu pouze potvrdit to, co řekla má předřečnice, veškerá ta témata. Já si myslím, že to nemusím jednotlivě probírat opětovně. Možná z toho vím pouze dvě věci. Za prvé gold plating, a za druhé téma malých a středních podniků. Gold plating je skutečně eh, fenomén, který eh, narůstá, vadí nám to, členské státy to v rostoucí míře používají. Cokoliv udělají, vždy svinu, vinu potom svalí na nás. Tady musíme, myslím, ještě více je nutit v rámci notifikací a podávání zpráv, aby jasně jmenovali ta témata, která se začlenila do legislativy a která nebyla předepsána z Evropské unie. Já si to doma už také nenechal, nebudu nechávat líbit, že oni na nás neustále tu vinu svalují. Takže si myslím, že bychom téma gold platingu mohli mít vyřešené možná i poněkud závaznějším způsobem v kompromisu, ale i současný stav je akceptovatelný. Dále současná aktuální témata, základní nařízení, ochrana údajů, Eh, směrnice o úvěrech na nemovitosti. To jsou přesně ty zákony, kde Německo si tam předalo tolik dalších věcí a pak to svalují na nás. To není možné. Německo musí jasně jmenovat, co si samo přidalo a co ne, aby občané jasně věděli, co předepsala Evropa. A dále k tématu malých a středních podniků. Tady jsou ty ideje, ty myšlenky, ty podněty, se kterými jsme přišli, obsaženy. Bylo to poněkud oslabeno místo must, must be considered and reported, což jsme si přáli, je tam nyní should, tedy mi. Proč je tam should? Proč je tam ta menší míra závaznosti? Já si myslím, že v kompromise by mohl zůstat must, neboť téma hodnocení dopadů balných středních podniků je pro nás klíčové. A já nechci říci, že kvůli tomu se budu rozhodovat, zda zprávu podpořím či ne, ale býval bych si přál u tématu malých a středních podniků poněkud více odvahy. Také proto, že na výboru ITRE momentálně pracujeme na nové definici malých a středních podniků. Jak je chceme v budoucnu definovat? K tomu by se dobře hodilo, kdybychom jako Avko a Jury ještě jednou vyslali silnější signál pro podporu malých a středních podniků. A poslední záležitost, ta se týká vlastní hodnocení dopadu parlamentu. Bylo to pojato velice dobře a skutečně je to poněkud rozčarovující, co se z toho nástroje, který byl dobrý, stalo. Měli jsme asi 60 hodnocení dopadu v tom výboru, to je téměř vůbec nic, to nás velice zklamalo. A přitom se jedná o tak důležitá témata, kde my jako parlament, například v případě směrnice o energetické účinnosti, návrh komise 30 úspor, my jsme navýšili na 40 či chtěli navýšit, ale nebylo provedeno hodnocení dopadu. Proč nevyužíváme náš nástroj parlamentního hodnocení dopadu pro tak důležité téma pro evropskou ekonomiku? Neděláme to proto, protože náš ten práh je příliš vysoký na to, aby bylo takové hodnocení dopadu možné provést. O tom hovořila již předřečnice, ale ve zprávě je to velice dobře popsáno a myslím si, že tímto směrem bychom museli, měli být poněkud aktivnější. Jinak mám pocit, že zpráva je velice dobrá, je doufným základem také možná i pro další periodu. A vhodné by pravděpodobně bylo v příštím IID mít některé věci Eh, zakotveny ještě závažnějším způsobem než do posud. Děkuji. Můžete prosím potvrdit, že nikdo z poslanců už nechce promluvit? Pokud si to nepřejete, mohu požádat tedy komisi, zástupkyně komise? Hello, thank you, Chair. Dobré dopoledne, pane předsedo. Já mám jenom tři poznámky za komisi na vysvětlenou. První je hodnocení dopadu, potom eh, výbor pro kontrolu regulace a potom inovační princip. To jsou tři poznámky. Co se týče práce související s hodnocením dopadu, my mm, usilujeme o to, abychom měli u legislativních návrhů hodnocení dopadu, ale prozatím nemáme tuto povinnost. Hodnocení dopadů je především nástrojem, který používáme v rozhodovacím procesu. A pokud neděláme takovéto rozhodnutí eh, nebo takovéto hodnocení dopadu, tak máme vysvět, memorandum vysvětlující a e, pokud nic takového tedy nekonáme, tak to znamená, že naš, náš výběr je velice omezený, nebo že se jedná o určitou politiku, například v migrační politice. Za druhé, ohledně výboru pro kontrolu regulace, je to také náš vnitřní kontrolní nástroj a nenahrazuje politické rozhodování. A skutečnost, že není externí tato činnost, neznamená, že není nezávislá. Máme tři Eh, osoby, které jsou rekrutovány zvenčí a eh, další osoby, eh, které se účastní této práce, fungují tedy nezávisle. A možná to bude znít trochu jako reklama. Výbor pro kontrolu regulace právě zveřejnil svou výroční zprávu, která je mm, dostupná online. A ohledně inovačního principu je to součástí našeho nástroju pro lepší tvorbu eh, eh, právních norem, takže je tam i začleněna otázka hospodářské soutěži i malých a středních podniků. A mohu vám doporučit eh, tento soubor nástrojů pro lepší tvorbu právních norem. Je to hezké čtení. Děkuji mnohokrát i komisi, bereme na vědomí, co jste řekli. Tímto můžeme ukončit naši Eh, rozpravu, předáme ještě slovo zpravodajům a já tedy začnu od kolegy Richarda Kolbeta. Děkuji za všechny to poznámky a také za reakci komise. Eh, těším se na to, že budu mít další dlouhý dokument na přečtení. Ale je dobré, že jste jej sepsali. Eh, k paní McIntyre a výboru Ample vypadá to, že výbor EMPL odvedl užitečnou práci. A je dobré, že jsme na to byli upozorněni a můžeme na to navázat. Mně to zní eh, dobře. Podíváme se, kde dochází k možným přesahům mezi eh, kompromisními návrhy, které už byly eh, vytvořeny a jakým způsobem to můžeme tedy zapracovat dohromady, co možná nejvyváženějším způsobem. ale zní to opravdu dobře. Co se týče principu inovace, my uh, hovoříme uh, o tom, že litujeme toho, že se něco nestalo a tak dále. Uh, a to vypadá, že chceme eh, znovu otevřít IID, i když my už jsme schválili IID. Takže teď jde o to, jak to eh, využívat v praxi. Možná, že když změníme trochu eh, změní, takže najdeme nějaký, ehm, nějaký konvergující postoj. Nám jde o inovaci jako takovou. Co to je inovace, ta opravdová inovace? podle mne inovace je něco úplně nového a že k tomu je tedy zapotřebí mít eh, uznán jako princip inovace spíš než eh, inovaci jako něco obecného. Jak hovořila paní McIntyre o gold platingu? Nevím, jestli je to úplně stejné, ne, ale eh, Petr komentáře mi vedou k tomu, že gold plating někdy bývá využíváno členskými státy jako protekcionistická eh, pomůcka, aby například se nemohli účastnit eh, konkurenti z jiných členských států určité činnosti. Na to bychom se také měli podívat a najít eh, správné znění, abychom vyřešili takovýto možný aspekt gold platingu. A co se týče návrhu definice malých středních podniků, eh, že by šlo eh, změnit, ale to nebudeme dělat teď, to může být uděláno někde jinde, nebudeme to mít nicméně na paměti. A poté komise hovořila o tom, že hodnocení dopadu není vždy tím nejlepším nebo nejvhodnějším nástrojem v určitém druhu legislativy, například jak jste to popisovala. Já rozumím vašim důvodům, proč za určitých okolností se neprovádí nebo nelze provést plné hodnocení dopadu. Nicméně eh, ta obecná, ta první volba eh, při tvorbě legislativy by vždy měla být hodnocení dopadu dané legislativy. Eh, mělo by to být pravidlem, ne výjimkou. Děkuji mnohokrát a nyní na závěr předám slovo spolupředsedovi tohoto zasedání, panu Svobodovi, jako předsedovi e, výboru Jury a zpravodaje. On... Děkuji mnohokrát. K tomu, co právě řekl Richard Corbett, tak jenom ještě dvě připomínky. Ta první se týká gold platingu. Možná bychom měli vynalézt nějakou novou terminologii, protože zjevně gold plating znamená něco pozitivního, když se podíváme na ten termín jako takový. Ale problém, s kterými pojednávám, by měl mít nějaký název spíše jaksi negativní. Takže bychom se měli podívat na terminologii abychom nemátli lidi. A druhá připomínka, pozměňovací návrh 62. Tady musím připustit, že mám problém s tím Prahem, protože vidím při málo důvodů pro to, proč bychom se měli odchylovat od toho pravidla, kterou rozhoduje většina. proč bychom měli dělat nějaké výjimky v této situaci, ale samozřejmě o tom můžeme popřemýšlet. Toto je vlastně jediná poznámka, která, kterou jsem chtěla říct, ale možná ještě třetí. Mám to pořád ještě mezi pozměňovacími návrhy. V mém pozměňovacím návrhu k vaší zprávě jsme to udělali, eh, ale kompromisní výbor Empl to vyněl, takže to vás možná zmátlo. K těm malým a středně velkým podnikům uvidíme, zda by pan Píper akceptoval kompromisní znění, či zda jeho pozměňovací návrh by měl být hlasován odděleně. Na to se ještě podíváme a to je vše za mne. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám. Mikrofon, prosím. Pan předseda nemá zapnutý mikrofon. Chcete učinit ta oznámení? Jenom bych vám rád oznámil, že výboru se bude hlasovat 25. dubna. A domnívám se, že to tím jsme završili pořad našeho jednání, do různého nic nemáme, takže ukončuji naše zasedání a děkuji vám mnohokrát za to, že jste přišli.